Der Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen. Milé kolegyně, milí kolegové, zahajuji naše zasedání a prohlašuji, že opět zahajujeme zasedání, které bylo přerušeno ve čtvrtek 18. prosince 2008. Dovolte, abych vám všem, milí kolegové, milé kolegyně, popřál šťastný nový rok, dobrý rok 2009, který nám doufejme pomůže v další integraci Evropy a nechť se podaří podpořit mír ve světě. K tomu mi dovolte vydat prohlášení. Milé kolegyně, milí kolegové, konference předsedů mě požádala, abych podal prohlášení k událostem na Blízkém východě. Debata se bude konat ve středu odpoledne, e, ostatně za přítomnosti předsedajícího e, ministra zahraničí z České republiky, pana ministra Schwarzenberka. Velice jsme se snažili a on projevil ochotu, ačkoliv ve stejný den musí ještě odjet do Jižní Afriky, e, takže třeba, že bude v omezenou dobu, tak přece jenom bude nám k dispozici a to je skutečně podnět už nyní poděkovat českému předsednictví za toto gesto. Milé kolegyně, milí kolegové, Eh, když se scházíme dnes na plenárním zasedání, opětně umírají lidé na Blízkém východě. Zcela osobně mm, nemohu se nezmít a jistě se tak daří nám všem, že při pohledu na televizní snímky mám prostě hořké pocity již zažitého deja vu. Ve jménu Evropského parlamentu bych chtěl vyjádřit svou hlubokou lítost nad eskalací konfliktu v Gaze mezi Izraelem a Hamasem. E, naprosto zřetelně prohlašuji, že není přijatelné, aby utrpení národa pokračovalo tímto způsobem, aby se pokračovalo v násilí a aby nyní dokonce i spolupracovníci e, OSN byli ostřelováni. Jak se má ještě víc točit spirála násilí, než získá nadvládu rozum a vůle? Musí dojít k okamžitému ukončení násilí na obou stranách. Je naprosto nepřijatelné a musí být skutečně nejostřeji kritizováno, pakliže Hamas ostřeluje raketami izraelská města. Ale nesmíme také zapomenout na to, že to byl právě Hamas, který porušil příměří. Avšak v reakci nelze nechat eh, mimo eh, naši pozornost také nepřiměřenost prostředků odvety, eh, protože není možné, aby docházelo k násilným akcím, kvůli kterým trpí zejména civilní obyvatelstvo je naléhavě nutno pomoci obyvatelům v pásmu Gazy. Důstojnost Palestinčana je stejně hodnotná jako důstojnost Američana či eh, člověka z Izraele. Všichni lidé jsou si rovni. Nesmíme připustit zhoršení humanitární situace. Jako političtí, politicky odpovědní lidé musíme se přičinit skutečně o to, abychom nad rámec krátkodobé situace našli trvalé východisko ze spirály násilí. Snížení bezpečnosti na čistě vojenské aspekty podle mého názoru stroskotá proto nemůže existovat výlučně vojenské řešení pro problematiku na Blízkém východě. Musí být dosaženo politického řešení, to znamená především ze stroskotání docavadních snah vyvodit poučení a snažit se o nosné a zejména trvalé cíle posledních dnech jsem byl telefonicky v kontaktu s izraelským prezidentem Šimonem Peresem a s předsedou eh, auton, samo, palestinské samozprávy, eh, s předsedou Knesetalia Icekem a samozřejmě s vysokým pověřencem Evropské unie pro eh, zahraničně bezpečnostní politiku Javierem Solanou, který se velice dlouho zdržoval v této oblasti. Také jsem hovořil s místopředsedou parlamentního zhromáždění Eh, protože v současné době eh, mám eh, funkci předsedy Euromediteránního združení a jsem v kontaktu s panem prezidentem také italské poslanecké sněmovny Jean-Kem Frankem Fini a s předsedou marockého parlamentu. Ve všech svých rozhovorech jsem neustále znovu opakoval, že Evropský parlament naprosto stojí za požadavky, eh, které vyslovila Rada ministrů a které se odrážejí také v rezoluci OSN z 8. ledna. A je skutečně smutné, kolegyně, kolegové, že tato právně závazná rezoluce nebyla přijeta. Tato hovořím nyní o rezoluci Organizace spojených národů, při níž se američané zdrželi, aby bylo možno tuto rezoluci přijmout. Je tedy politování hodné, že ani jedna z konfliktních stran, ani Izrael, ani Hamas ji nepřijali. Kolegyně a kolegové, musí dojít k okamžitému a trvalému příměří. Toto příměří se musí podařit za mediace a za snah všech aktérů, za zapojení všech aktérů. Je nutno poskytnout okamžitou eh, pomoc eh, k humanitární pomoci a UNRWA musí mít možnost pokračovat bez překážek ve své humanitární činnosti. A já bych k tomu rád doplnil nejenom na tři hodiny denně neboť i humanitární organizace a spojené národy, když i oni musí zastavit práci, protože ti, kteří vedou válku, nehledí na neutralitu a nerespektují jejich neutralitu, dospěli jsme skutečně k hlubokému bodu, který nemůžeme přijmout. Třetím požadavkem je intenzifikace mírového procesu. Jediný nosný základ pro trvalý mír je a zůstává řešení dvou států, Izraelu a Palestiny jako suverénních států v bezpečných hranicích. Evropská unie musí společně se členy kvartetu eh, s umírněnými arabskými partnery a všemi dalšími účastnými řešit konflikt za zastřešení OSN a musí dojít k co nejrychlejšímu zahájení vyjednáv- mírových vyjednávání. Ale rychlé řešení samozřejmě vyžaduje také usmíření a především usmíření mezi palestinskými frakcemi navzájem. Musíme si dnes klást otázku po metodě, s kterou jsme doposud přistupovali k takzvanému mírovému procesu. Navzdory známé, známým potížím a určitým pokrokům, se minulý týden dalo ještě vycházet z toho, že se nacházíme v logice vyjednávání. Mezinárodní společenství a především my jako Evropská unie jsme tato vyjednávání doprovázeli naší silnou angažovaností a snažili jsme se finančně přispívat k tomu, aby byly vytvořené dobré rámcové podmínky pro zřízení palestinského státu. Avšak tato angažovanost byla dostatečná? Tuto otázku si musíme položit. A mezi tím se zase nacházíme v logice eskalace. Eh, samozřejmě v dobách eh, krizového řízení máme tendenci k tomu ehm, eh, myslet velmi krátkodobě. Bezprostředně však ehm, potřebujeme okamžité příměří a plné stažení izraelských ozbrojených jednotek, ehm, tak jak to požadovala Rada bezpečnosti OSN. Zkušenosti z minulých desetiletí nám ukazují a učí nás, že mír na Blízkém východě nemůže vzejít jen ze samotného regionu, ale nebude možný ani bez usmíření eh, z nepřátelených konfliktních stran. A proto mezinárodní společenství musí být připraveno více než kdykoliv předtím podporovat mír na Blízkém východě, tak aby hořké události minulých desetiletí Ehm, netrvaly ještě na další desetiletí a nezůstaly eh, hořkými zkušenostmi. Mezinárodní jednotky musí a mohou pomoci k tomu, aby byl zajištěno příměří. A proto eh, musíme eh, vynaložit veškeré úsilí, aby egyptsko-francouzský plán zaměřený na použití mezinárodního mechanismu k zabezpečení ehm, hranic Gaza pásma, aby se stal skutečným úspěchem a hlavně pašování zbraní a raket v prostoru pásma Gazy musí být zastaven. Evropská unie už na začátku eh, procesu Anapolis eh, ve svém akčním strategickém dokumentu řekla, že je ochotna se v této formě dále angažovat. Ale dovolte mi, abych eh, vyzdvihl zvláště jednu věc použití mezinárodních e, a evropských bezpečnostních jednotek nemůže být pouze krátkodobou záležitostí, která zajistí mlčení zbraní. Musí tady být jasný politický cíl, který budeme sledovat. A sice e, pro uzavření jednání musí být vytvořeno nezbytná e, důvěra, kde Izraelci a Palestinci stejnou měrou budou ručit za bezpečnost. To znamená, že je to stejné použití jednotek, je to možné jenom s velkým mandátem a tady bude možné vynaložit politický tlak na obě strany a dopracovat se k mírovému řešení nemusíme jenom slyšet um, to, že jsou ochotní uh, se zavázat míry, míru. Uh, toto bylo formulováno často jako cíl, ale co potřebujeme je ochota se nejen, nejen usilovat o mír, ale uzavřít mír. A sice uh, Eh, dříve než nahromaděná nenávist bude dále eskalovat a povede eh, k velkoplošnému požáru. Na závěr bych rád připomněl, milí kolegové a kolegyně, že rok 2008, Evropský rok interkulturního, eh, byl <laughs> Evropským rokem interkulturního dialogu. Chtěl bych připomen, jak, připomenout, jak my, Evropský parlament, jsme se velmi zasadili o to, že tento rok se stal rokem naděje a že jsme vyslali politické signály, které zdůraznili, že střed kultur eh, není žádným eh, přírodním zákonem. Celosvětové reakce na válku v pásmu Gazy ukazují, jak eh, rychle mohou být zničeny tyto snahy zaměřené na interkulturní dialog, jestliže, je, jestliže jsou zastíněny realitou obrazů, které denně vidíme ve zprávách. Co je však ještě horší, tato realita hraje do ruky extremistům a fundamentalistům. Jejichž cílem není mír, ale naopak eskalace eh, konfrontace. Násilí vytváří nové násilí a eh, toto musíme neustále opakovat. Samotný dialog a vyjednávání eh, už nám ukazují na východisko z krize, ale nejsou samoučelné. Musí být propojeny s tímto cílem. Lidé v Izraeli a v Palestině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 Podle článku 7 odstavce 2 eh, aktu pro eh, eh, obec bezprostřední volby pro členy Evropského parlamentu, stejně tak jako podle článku 4 odstavce 1 jednacího řádu, je, dochází k uvolnění těchto míst s platností od 19. prosince 2008. Rumunské úřady eh, nám dále sdělili, že s působností od 22. Eh, prosince 2008 pánové Adrian Manula eh, budou jmenováni za pana Anastaze, pan Josef Matula na místo pana Jakoba Riciho, pan Kalin Katalin Čirita na místo paní Popa, pan Alexandru Nazaru na místo pana Filipa a pan Daniel Petru Funeri Coelho na místo pana Oprea. Stávají se tímto členy Evropského parlamentu. Srdečně jim těmto novým kolegům a kolegyním eh, gratulujeme. Zodpovědné finské úřady eh, mě sdělili, že paní Eva Rita Sitonen eh, byla zvolena na místo paní Kaupy s platností od 1. ledna 2009, tedy zvolena členkou Evropského parlamentu. Podle článku 3 odstavce 2 jednacího řádu eh, noví členové, pokud nebyly přeskoumány jejich mandáty nebo eh, pokud eh, nedošlo k nějakému střetu zájmu, se eh, eh, budou účastnit s plným práv, plnými právy zasedání parlament, parlamentu a jeho orgánů s tím, že podají písemné prohlášení o tom, že nezastávají úřad, který by byl v konfliktu s vykonáváním mandátu člena Evropského parlamentu a který by byl s, tím, s touto funkcí neslučitelný. Na návrh frakce EPP pan Robert, Sir Robert Atkins už není členem výboru pro dopravu a cestovní ruch. Konference předsedů na zasedání 8. ledna 2009 podle článku 42 eh, nařízení společenství číslo 45 z roku 2001 Evropského parlamentu a rady a eh, po poradách výboru pro občanské svobody, eh, justici a vnitřní záležitosti došlo k jmenování pana Justince do funkce Evropského pověřence pro ochranu dat, stejně tak jako pana Giovanna Buttarelliho, který se stává zástupcem. Jedná se o společné jmenování ze strany Evropského parlamentu a rady a ve středu spolu s předsedou rady podepíšu ehm, příslušné usnesení. Eh, Tím bych vám toto sdělit, ehm, že spolu s předsedou rady ve středu 14. Eh, ledna podle článku 68 jednacího řádu podepíši eh, šest právních akt, která vznikla v, ve spolurozhodacím postupu. Titul těchto právních akt je zmíněn v zápisu. Milí kolegové, kolegyně, konečný návrh um, programu, který byl schválen na konferenci předsedů na zasedání ve čtvrtek 8. ledna podle článku 130 a 131 jednacího úřadu, vám všem byl rozdán. Dnes v pondělí. Vzhledem k tomu, že paní Andrikiente dnes večer nemůže být přítomna, aby přednesla svou zprávu o eh, vývoji eh, eh, v Rady pro lidská práva OSN, tu, tato zpráva bude, od ní se bude hlasovat tak, jako se naplánovalo ve středu. Na úterý tady nemáme žádné změny a co se týče středy, frakce zelených mm, požádala, aby rozprava o situaci v pásmu Gazy mm, byla ukončena tím, že se budou předkládat mm, návrhy usnesení. Slovo má pan Kon Bendit, tak aby eh, tuto žádost zdůvodnil. Prosím. Vážení kolegové, situace v Gaze je vám všem známá. To, že o tom diskutujeme zde v parlamentu, je přirozené, ale žádáme, aby Rada bezpečnosti zaujala stanovisko. Žádáme, aby příslušné orgány zaujaly